Sadě se prosím, začínáme. Bod 14. To je první téma našeho odpoledního zasedání. Je to prezentace, sdělení Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik spojenými silami ke společné budoucnosti tedy z hlediska těch obchodních aspektů, ne z hlediska celé budoucnosti. Já se domnívám, že co se týče těch dohod o obchodování, o kterých jsme diskutovali o, v souvislosti s Latinskou Amerikou, tak mm, týká se samozřejmě také karibské oblasti, tak v této souvislosti je nutné, aby se zde více odráželo, co je naše společná budoucnost z hlediska obchodu. Já tady mám dva experty za komisi a za eh, Evropskou eh, organizaci pro externí činnost. Je to pan Jorgensen a paní Claudia Wittershofer, kteří nám budou prezentovat společné sdělení a bude se pak diskutovat o perspektivách. Takže Matiasi, máš 10 minut. Uh, and thank you for this uh, possibility to... Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, také děkujeme za příležitost vyjádřit se. A že jsme se mohli dostavit sem k vám. Také se už dopředu těšíme na Eh, plodné pracovní vztahy. Eh, budeme v nich pokračovat i do budoucna. Pokud jde o dnešní téma, tak jak vidíte, přišli jsme se sdělením, které se týká vztahu s Latinskou Amerikou a zeměmi Karibiku. Jedná se o sdělení, které nepokrývá pouze obchodní záležitosti, je mnohem širší povahy dnes, dnes je realitou, že obchod a investice tvoří důležitý prvek našich vztahů s Latinskou Amerikou a s Karibikem. Když jsme tedy rozhodovali o vypracování tohoto sdělení, tak eh, bylo zcela přirozené, že se do toho zapojí i aspekty obchodu, protože jsou důležitou součástí. Pokud jde o naše priority, eh, které se odráží v tomto sdělení, tak eh, asi to není pro vás nic nového, nemělo by to být nic nového. Vycházíme eh, z našeho sdělení Trade for All, obchod pro všechny. Zaměřovali jsme se na prosperitu, demokracii, odolnost a globální zprávu a řízení. Když se na ten dokument podíváte, tak uvidíte, že se to, že ten aspekt obchodu se objevuje všude. Pokud jde například o, o účinnou globální zprávu a řízení, tak o, e, klíčová je o, e, spolupráce s Latinskou Amerikou a Karibikem e, v rámci vícestranných for a především v rámci VTO. Doufáme, že budeme partnery v rámci tohoto fora i do budoucna. Obchod také eh, přispívá eh, k další eh, tematické oblasti odolnost. Snažíme se podnikat určité kroky v oblasti klimatických změn a životního prostředí a to prosazujeme i v obchodních dohodách. Pak je tady také otázka demokracie. Jak víte, vnímáme obchodní dohody jako něco, co eh, podporuje přístup založený na pravidlech, předvídatelný rámec a demokratický přístup ke společnosti obecně. Klíčovou oblastí ve sdělení, ehm, kde se odráží obchodní politika, je oddíl prosperita. A to bude i do budoucna hlavním motivem naší práce při vyjednávání s Latinskou Amerikou. Víte, že třeba probíhají vyjednávání s Chile a implementační dohody s Kolumbií, Peru, Ekvádorem a Mexikem. A nebo dokončení práce s eh, Mercosurem. Když se podíváte na sdělení, tak eh, vidíte, že jedna z klíčových priorit je dokončení dohody Mercosur a podařilo se nám dosáhnout politické dohody, tedy po přijetí tohoto sdělení, předtím než eh, o tomto sdělení hovoří vaše skupina, vaš, váš výbor. Nechci hovořit příliš dlouho, jak jsem řekl, obchod je velmi důležitým prvkem, co se týče vztahu s Latinskou Amerikou. A to, co leží na stole, vlastně odráží dva prvky. To sdělení Trade for All tam se zaměřujeme na ekonomické eh, aspekty i na hodnoty. A potom je tady dlouhodobá vize ehm, v souvislosti s Jižní Amerikou. Ehm, takové vztahy ehm, v asociační vztahy. To je důležité pro nás všechny. Takže toto všechno se ve sdělení objevuje takovým způsobem, že ten aspekt obchodu se odráží ve všech oblastech sdělení. Je také ale zřejmé, že obchod to není něco, co stojí jako bylíř sám o sobě. V rámci tohoto sdělení eh, je jasné, že eh, obchodní politika musí být zaintegrovaná do dalších eh, oblastí politiky. Do budoucna eh, se jistě bude volat po větší koherentnosti obchodní politiky a dalších politik, například ochrana životního prostředí, klimatické změny, demokracie či lidská práva. Takže je to eh, trošičku jiná politická vize, než eh, jak to bylo v předchozích sděleních, kde jsme ty pilíře jasně oddělili. V tomto sdělení je to více provázáno. Jasně to ukazuje, že potřebujeme koherentnost a eh, potřebujeme, aby se tyto různé politické oblasti navzájem podporovaly. A také už se spolupracujeme s ESVČ a s dalšími útvary komise především DJ Devko, ale i další DJ Move, protože eh, tady je velmi důležitá letecká doprava nebo DJ Connect, eh, zabýváme se digitální ekonomikou. Myslím si ale, že máme solidní základ pro budoucí vývoj obchodních vztahů v rámci koherentního evropského rámce s Latinskou Amerikou. Thanks a lot. And... Děkuji mnohokrát. A nyní za ESVČ Claudia Gittensdorfer, která bude hovořit eh, tedy o této záležitosti z hlediska Latinské Ameriky. Děkuji. Přeji všem dobré odpoledne, pane předsedo, vážení europoslanci a zdravím i kolegy z komise. Jak už říkal Matias, toto sdělení Eh, je eh, plodem společného úsilí ESVČ eh, e a dalších útvarů, tak abychom využili společného přístupu. A myslím si, že výsledek na jedné straně přináší široký pohled, díváme se na všechny možné nástroje, které máme k dispozici, ale zároveň je také pružné. Toto společné dělení vztahy EU a země LAC, to je eh, asi jeden z posledních strategických dokumentů, který přijímá tato komise. Každopádně eh, tento dokument přichází velmi zavčasu. Poslední sdělení na toto téma už je deset let staré a víte, že došlo ke dramatickým změnám eh, v tomto regionu i ve světě. Pokud o Jižní Ameriku a Karibik, Podařilo se nám dosáhnout velkého pokroku, pokud jde o rozvoj. Ehm, z chudoby vzeš, vyšlo 50 milionů lidí a jsou tady nové politické scénáře a nastavení. Takže teď už nejde o tradiční rozvojovou spolupráci, spíše se chceme více zaměřit na partnerství mezi rovnými. Zároveň ale řada těchto zemí eh, čelí velkým výzvám, včetně těch rozvojových. Potřebují naši pomoc, expertizu, spolupráci a jak víte, tento region eh, čelí velkým krizím, konkrétně eh, Venezuela a Nicaragua. Eh, v regionu je to velmi rozmanitý, znamená to tedy, že potřebujeme flexibilní strategii, díky které si můžeme nastavit přístupy a odrážet realitu v jednotlivých zemích. A tato rozmanitost tedy musí vést k flexibilitě, a zároveň eh, proces regionální integrace eh, v některých eh, oblastech byl pozastaven, například země celák. Země celek jsou teď rozdělené vzhledem ke krizi ve Venezuele, nemají uh, už od roku 2017 společné stanovisko a od roku 2015 jsme neměli žádný summit EU celak. A budeme muset tedy hledat nové způsoby, jak spolupracovat s těmi těmito zeměmi i na vysoké úrovni a neměli bychom um, být rukojmí um, jaksi pozastavení těch integračních procesů přímo v regionu. Pro nás uh, bylo ve sdělení důležité především znovu zopakovat náš závazek k tomuto regionu, protože je to region, který už dlouho bereme jako samozřejmost. Máme zde kulturické i historické vazby, ale Nepodnikali jsme žádné konkrétní kroky, ani jsme neměli příliš mnoho návštěv na vysoké úrovni, eh, protože Evropa řeší krize jaksi ve svém sousedství a vysoká představitelka ehm, se vždy snaží eh, být přítomna v regionu. Především eh, se snažila podporovat mírový proces v Kolumbii, ale také vytvářet nové vztahy s Kubou a v neposlední řadě se eh, zapojit v rámci mezinárodní kontaktní skupiny eh, do práce k eh, potlačení krize na Venezuele, ve Venezuele. Zároveň tady máme velmi důležité evropské zájmy. 33 zemí, kde je Evropa největším investorem, Um, jejich ekonomika je 8% celosvětového HDP a dohromady jsou čtvrtým největším uh, obchodním partnerem ve světě. Navíc je tam hodně eh, mladých lidí ve věku 15 až 25 let a v následujících deseti letech eh, tyto země budou bohatší, než eh, byly v minulosti. Evropská unie a LAC čelí také podobným výzvám. Zvlášť, když se podíváme na eh, krizi ve Venezuele, je to migrace, ale také pašování drog a další bezpečnostní eh, problémy nebo otázka klimatických změn. V neposlední řadě tyto země jsou potenciálními partnery eh, na globálních fórech, co se týče demokracie a lidských práv a také dalších vícestranných systémů. Já to říkám obecně, vlády se mění, některé stanoviska se mění, ale obecně tak toto vypadá eh, v tomto regionu. Může být opravdu naším partnerem eh, na vícestranných fórech. Chtěli jsme tedy vyslat signál a postoupit ku předu, také vzhledem k tomu, že tady máme strategickou konkurenci od jiných hráčů, především Číny, eh, která se um, jaksi usazuje v regionu, jsou tam větší kontakty, řada in, investicí do infrastruktury, takže Čína se rozpohybovala a e, jistě mm, bude postupovat ku předu. A řada vlád v regionu teď nově podpořila pozitivní vztahy s Trumpovou administrativou v USA. Takže mm, znovu jsme chtěli zopakovat náš závazek tomuto regionu, dále jsme se chtěli poučit ze zkušeností z posledních let a podívat se na eh, to, jakým směrem se může vydat nová komise a nový parlament v tomto regionu. A také doufáme, že jsme položili základy pro další rozpočtový cyklus spolupráce v období 21 až 27 ještě nevíme, eh, jak to bude vypadat s tím jednotným finančním nástrojem. Takže toto sdělení eh, vysílá vizi posíleného partnerství EU se zeměmi eh, tohoto regionu v následujících deseti let, letech. Jsou tam oblasti, ve kterých bychom měli spolupracovat a potom v té další části mluvíme o tom, jak, jaké konkrétní kroky podniknout. Strukturu jste viděli, jsou tam čtyři takové velké koncepční oddíly, v oblasti partnerství. Matias už mluvil o prosperitě. Chceme eh, najít cestu k udržitelnému rozvoji, zelené ekonomiky, energetika, využití přírodních zdrojů. Eh, vztahy obchodu a investic a potom také digitální ekonomika, investice do znalostí a lidského kapitálu. Potom další oddíl demokracie a lidská práva. Demokracii nemůžeme brát jako samozřejmost v žádné části světa, platí to i pro Latinskou Ameriku. Eh, je tam mm, určitá skepse vůči demokracii a myslím si, že se to odráží také ve výsledcích voleb v regionu. Takže chceme podpořit eh, v Jižní Americe eh, demokracii, protože tam je podpora historicky opravdu nejnižší a chceme na tom pracovat. Velké korupční skandály také mm, podkopaly eh, důvěru lidí v demokracii a proto by demokracie měla být prioritou. Dále závazek směrem k lidským právům, to je také důležitá věc. A potom například násilí na ženách, práva LGBTI, i to bude nadále priorita v našich vztazích. Potom další oddíl, odolnost. Je to takový abstraktní koncept, například eh, řešení přírodních pohrom, ale také eh, větší bezpečnost pro občany, boj proti eh, drogám, ale také boj proti sociálním nerovnostem, protože víme, že v Jižní Americe je to jeden z největších problémů. I když se nám podařilo lidi eh, vytáhnout z chudoby. A potom zpráva a řízení, governance. Je to region, který může být naším partnerem na mezinárodní mm, scéně. Eh, jsou to dvě třetiny členů eh, OECD a 8 z 20 zemí G20. Takže můžeme spolupracovat s různými zeměmi na různých multilaterálních forech. Zaměřujeme se na společné zájmy, jak už jsem říkala, boj proti korupci, zelená ekonomika, digitální spolupráce, vzdělávání, inovace, obchod a investice a také hodnoty. Víme, že eh, Jižní Amerika, Karibik eh, čelí velkým výzvám, mění se politický kontext a lidé a vlády se musí přizpůsobit eh, důsledkům živelních pohrom i dmy způsobených pro pohrom. V eh, poslední době jsme viděli zprávy hodně požáru v Amazonii například. Takže už nemáme ten rámec EU celák, protože to se se zablokovalo zatím, zaseklo, ale přece jenom v tomto sdělení máme určitou pružnost, můžeme postoupit kopředu u jednotlivých zemí nebo skupin zemí, které s námi budou chtít víc, více spolupracovat. Například eh, Pacifická aliance, Tady budeme brzy podepisovat společnou deklaraci. Takže abych to dokončila, toto společné sdělení eh, má představovat jakousi platformu, abychom eh, postoupili ku předu ve spolupráci s tímto regionem a v následujících měsících a rocích můžeme hledat konkrétní způsoby, jak to udělat. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. A nyní Zahajuji diskuzi pro členy a Hester Fly up jako první. Děkuji mnohokrát za toto sdělení a za tuto prezentaci. a jsem to ocenila. V posledních týdnech jsem navštívila Dodge Ocities, to znamená teritoria Abuva a Curaçao. A musím podpořit tu výzvu, Eh, ohledně evropských iniciativ a příslušných dimenzí. A eh, v podstatě mm, zabývala jsem se právě touto situací zámoří a divím se, že to není zmíněno v tomto sdělení. Mám tak trochu dojem, že ta zámořská území jsou tak trochu zapomenuta ve vašem sdělení, tedy obecně, když hovoříme o tomto tématu. Takže ráda bych si vyslechla, co si o tom myslíte. Vy děkuji. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. Ima. Děkuji, pane předsedo. Kolik mám času? Děkuji vám za tuto prezentaci vašeho dokumentu a za to, že jste ho vypracovali. Děkuji za veškerou odvedenou práci. Já mám několik otázek eh, k různým tématům. Za prvé, Střední Amerika od roku 2015. Máme eh, dohodu, ale můžeme uplatňovat pouze eh, pilíř obchodu, protože některé státy ještě pořád musí v parlamentu tuto dohodu ratifikovat. Co tedy můžeme udělat, aby ehm, občané v Latinské Americe eh, nemuseli čelit takto negativní situaci. A eh, měli bychom to řešit i u dalších eh, asociačních dohod do budoucna. Jak to udělat, aby vstoupily tyto dohody v platnost ve chvíli, kdy jsou ratifikovány? Potom Nicaragua. V březnu tohoto roku Evropský parlament velkou většinou schválil rezoluci, pokud jde o um, situaci v Nikaraguji. Žádali jsme o aktivaci uh, demokratické doložky v této dohodě a možnost uplatňovat uh, sankce ve chvíli, kdy národní dialog uh, nepovede um, k výsledkům. Situace v Nikaraguji šest měsíců později um, se téměř nezměnila a mě by zajímalo, jaký máte plán, jak chcete pomoci občanům v Nikaraguji, aby se dostali do takové situace, že budou respektovány jejich svobody a lidská práva, protože tam máme eh, víc, stále ještě stovky eh, politických vězňů. Kuba. Eh, skončilo moratorium, pokud jde o dohodu s USA a Eh, týká se to eh, určitých eh, podniků, které byly ehm, vyvlastněny po více než 60 let a ehm, měli bychom podniknout určité kroky tak, abychom hájili zájmy EU. Například je tady možnost ehm, zaktivovat určité doložky a mě by zajímalo, jakým způsobem to chcete udělat jakým způsobem ehm, budete bojovat proti krokům USA. Dále Mercosur. Kdy tento parlament dostane text této dohody? Kdy eh, se zveřejní eh, posouzení dopadu? To potřebujeme pro to, abychom mohli my odvést naši práci. Zvaž tento výbor. Další věc. Kolumbie. Zjistili jsme, že FARC eh, se znovu zhostili zbraní a eh, jak budeme chtít pomoci Kolumbii, eh, pokud jde o spolupráci a jakým způsobem je můžeme podpořit v implementaci dohod, které s námi máme, s mají. Mexiko. Kdy si myslíte, že bude konečně možné dokončit eh, seznam eh, jednotlivých států, které se mají eh, přidat k příslušné dohodě o veřejných zakázkách? Takže kdy dostaneme do tohoto parlamentu dohodu s Mexikem? Pokud jde o Chile, můžete nám říci, jaký je stav vyjednávání s Chile? Poprvé máme eh, v obchodní dohodě kapitolu o rovnosti pohlaví a jakým způsobem eh, ta genderová perspektiva eh, pomůže v reálu ženám v těchto zemích. No, děkuji. A nyní paní Petr. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, děkuji za vaše prezentace. Já s vámi souhlasím z hlediska nutnosti vytvořit určitou vizi a strategii napříč různými obory a neoddělovat eh, prostě rozvoj a obchodování a lidská práva. Vy jste eh, to zmínili a řekli jste, že máme na tom zvláštní význam a že je to nutné eh, také v souvislosti s multilateralismem. V návaznosti na to, co řekla Samira Rafaela, bych chtěla využít této příležitosti a zmínit specifické téma mechanismus stabilizace pro banány, který bude expirovat 1. ledna 2022. Vedle mechanismu VTO bych eh, byla ráda, kdyby nám komise řekla, jakým způsobem obnoví tento mechanismus a nebo vytvoří nový rámec. Jakým způsobem bude zde postupovat? Děkuji mnohokrát. A paní Brickmo má slovo nyní. Vaše prezentace, vážená paní, eh, byla zajímavá, takže bych chtěla nejdříve podpořit celou řadu zajímavých bodů. Nebudu to rozvádět, protože nemáme příliš mnoho času. V tomto sdělení jsou zajímavé body, které bychom mohli vypíchnout, ale jsou tam také určité otazníky, zvláště bod který byl tam jaksi pokryt dosti rychle, je to otázka daňové zprávy. My víme od března 2019, že byl vytvořen seznam daňových eh, rájů, je jich nyní 15, tedy z 5 na 15, 3 jsou v karibské oblasti a vlastně mm, patří tedy eh, do této sféry. Takže já bych chtěla vědět, s čím počítáte z hlediska správné daňové zprávy v tomto ohledu. Vedle toho jsou tady nové dohody, které se vyjednávají a týkají se letecké dopravy, tak aby se deblokoval trh, aby se vytvořily nové ekonomické příležitosti. A když se podíváme na tu diskuzi, jak jsme ji měli dnes dopoledne, chtěla bych zdůraznit konzistentnost našich jednotlivých politik zvláště v souvislosti s životním prostředím a v souvislosti s pařížskou dohodou, protože tady jsou protiklady z hlediska environmentálních eh, cílů, které hlásá Evropská unie. A pak název toho sdělení mě tak trošku zaráží. Spojit naše síly ke společné budoucnosti, ano, ale opětovně bych chtěla zdůraznit význam konzistentnosti mezi našimi různými politikami. Bylo by dobré, kdybychom již přestali s tou představou eh, uvažovat o této zóně jako o širokém, dostupném prostoru, zajímavém z hlediska surovin a z hlediska trhu. Měli bychom také více zapracovat eh, závaznějším způsobem na vytváření a respektování Eh, sociálních práv, práv pracovníků, lidských práv a environmentálních ustanovení, zvláště když se jedná o rozvoj nových trhů. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A z mé strany. You mentioned China, I think on... Vy jste uh, zmínila Čínu pouze jednou větou. Podle mé zkušenosti Čína to je takový ten obrovský slon uprostřed místnosti. Máme zde mnoho infrastrukturních projektů, na kterých pracují v Latinské Americe čínské firmy. V Latinské Americe vidíme spoustu čínských výrobků, rovněž eh, čínské firmy jsou eh, součástí těžby litia například v Chile, což je důležité pro elektromobilitu a tak dále a tak podobně. Já naprosto souhlasím, shoduji se s tím sdělením v tom smyslu, že je třeba se více zaměřit na tento světový region, to je téměř vlastně dáno. Máme s tímto světem Eh, kulturní vztahy, ale já myslím, že bychom měli být aktivnější. Hmm, takže by mě zajímalo, pokud se týče konkurence čínské, jaké máme, jaká máme konkrétní opatření na zlepšení svých vztahů, obchodních vztahů s Latinskou Amerikou. Naše partnerství založené na společných eh, hodnotách je zřejmě silnější než ekonomické zájmy, například ty čínské, tak je to tak. Takže kdo odpoví první? Matias? Děkuji, pane předsedo. Já mm, mohu pouze zopakovat tu otázku, kolik mám na to času. E, tady zazněla mnoha, mnoho otázek a ne všechny jsou jednoduché. Takže já se to pokusím zvládnout v pořadí, v jakém byly kladeny. Co se týče zámořských území, ta nejsou zapomenutá. Spolupráce je součástí naší celkové strategie vůči tomuto regionu. Objevuje se to také ve našich obchodních dohodách, například produkty, jako jsou banán nebo cukr, což je důležité pro mnohé z těchto regionů. Obchod s nimi tedy není plně liberalizován. Otevíráme trh velice pomalu a opatrně, buď to s užitím kvót nebo s částečnou liberalizací. To určitě platí pro banány. Zde máme situaci, kdy obchodní vztahy s Latinskou Amerikou budou stabilní eh, do konce roku. Budeme mít permanentní tarif 75 euro na tunu při dovozu banánů do EU a nemáme v úmyslu pokračovat eh, v liberalizaci v této oblasti, i když ten stabilizační mechanismus pro banány končí koncem roku. A my jsme přesvědčeni, že nedojde k žádnému zaplavování trhu, poněvadž eh, jsme sledovali eh, vývojové trendy z loňského roku a vidíme, že dovoz banánů nerostl a ani tedy nedosáhl úrovní, které by opravňovaly spuštění stabilizačního mechanismu. Ale přesto to budeme pečlivě hlídat. A v případě, že by snad došlo k zaplavení trhu, pak máme pořád možnosti využít obecných pojistek. Co můžeme udělat pro urychlení ratifikačního procesu v Evropě? Já bych řekl, že klíč spočívá ve spolupráci komise s parlamentem. Musíme eh, také do jisté míry tlačit na členské země, aby to eh, se to urychlilo opravdu, eh, pokud to trvá 7, 8, 9, 10 let, eh, pak to určitě nepřispívá k naší pověsti spolehlivého obchodního partnera. Čili my skutečně máme už řadu dohod, které jsou schváleny, ale řada jich taky na schválení čeká. A když nám to schvalování, ta ratifikace trvá až 10 let, tak to se potom těžko vysvětluje v Latinské Americe. Kdy bude hotový text dohody s Mercosurem a kdy ho dostane parlament, eh, víte, že my jsme už eh, eh, publikovali výsledky tohoto Máme ještě další asi dva texty, eh, které jsme dosud nezveřejnili. Snažíme se o co nejtransparentnější přístup k vám samozřejmě eh, to všechno bude pokračovat. My jsme nyní zahájili proces eh, právního přeskumu, to samozřejmě bude nějakou chvíli trvat, ale doufáme, že do první poloviny příštího roku to bude hotovo. No a pak eh, provedeme překlad a budeme mít v rukou eh, oficiální návrh. Co se týče Mexika, s Mexikem nadále spolupracujeme, eh, zejména na dokončení těch dosud otevřených kapitol. Eh, v Mexiku finišují vnitřní konzultace a samozřejmě si přejeme, aby eh, tato dohoda byla finalizována co nejdříve, tak abychom vám mohli poskytnout hotový návrh. Domníváme se, že to je skutečně jedna z těch nejdůležitějších priorit, abychom tedy měli co nejdříve platnosti tu modernizovanou dohodu. Pokud se týče Chile, máme tedy, nebo Chile je velice odhodlaným partnerem. Loni eh, v červenci jsme měli tedy zprávu o postupu a ten postup byl úctyhodný. Eh, další zpráva bude koncem listopadu a očekáváme, že eh, to eh, bude přehled eh, velkých úspěchů, velkého pokroku. Máme ale také problémy, jako třeba investiční soudy a také IPR. Obchodní agenda, tady jsme provedli nebo učinili velký pokrok. Eh, ještě to nemáme hotovo, ale výsledek bude dobrý, budeme zde mít závazné povinnosti A není k Číně. Ano, máte pravdu. Eh, když to zmiňujete, jaká jsou tedy konkrétní opatření na posílení vztahu s Latinskou Amerikou, no já myslím, že máme dobrý, dobrý rámec a po skončení eh, nebo po schvalování té dohody s Mercosurem bude tedy ještě silnější musíme zajistit také další nástroje. A k tomu patří například eh, možnosti poskytování půjček eh, ze strany EIB a podobně, takže budeme moci uchovat eh, ty opravdu intenzivní vztahy mezi Latinskou Amerikou a EU. Je pravda, že tady máme určitou mezeru ve vztazích. Pokud tedy ta mezera ve vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou eh, by trvala nebo vznikala nebo se zvětšovala, tak samozřejmě eh, Čína ji velmi ráda vyplní. To je jasné riziko. No a protože Čína by se stala potom dalším partnerem. No myslím, že tím jsem prošel většinu a ještě pan eh, Beton, ne? Tak eh, samozřejmě extratoritální opatření my máme tady eh, samozřejmě velký arzenál možností, občas se nám to vrací a určitě nebudeme váhat v tom, že bychom použili ty nástroje, které máme k dispozici. Matiasi, eh, máme tady ještě dvě přihlášky do debaty po vašem, eh, takže eh, po vašem vstupu paní Rafaela. Děkuji. Já se omlouvám, pane předsedo, ale já jsem se ptala na širší význam těch OCT, e. A ne, tedy e, neptal jsem se na ty individuální produkty, či zajímala by mě taková vize, jak e, chcete zapojit ty OCT. Opravdu by mě zajímala eh, taková podrobněji popsaná vize, jak e, tyto země kategorie OTC zapojit. Ještě i má. Eh, ano, já mám tři otázky, na, nebo měla jsem tři otázky, na které stále čekám odpověď. Co se týče Nikaraguji, je možné aktivovat tu eh, demokratickou doložku a aplikovat sankce, vzhledem k tomu, že národní dialog nepokračuje. A co se týče Kuba, tady jsem také nedostala žádnou odpověď. Co bude dělat komise? tváří tvář eh, Hems Burton zákona ve Spojených státech. A pak Kolumbie. Jakým způsobem více podpořit tuto zemi? Hlavně v souvislosti s tím, že FARC se opět zmocnili zbraní. Uh, well, thank you. Yes. Matyasi. Ano, děkuji. Uh ta eh, první věc, to je de facto eh, celkové pozastavení eh, jakých prostě obchodních vztahů, což je tedy politická záležitost a projednával se to na kolaku. A Kuba, já myslím, že jsem na to víceméně odpověděl, ale vnímám tady zvýšený zájem. Kolumbia, to byl ten poslední bod, Kolumbie. To je také eh, širší politická otázka. A zde budeme nadále využívat stávajících obchodních vztahů. A k tomu patří také obchodní vztahy, které vedou ke větší atraktivitě Eh, cesty, kdyby Kolumbie opustila, respektive zredukovala, zredukovala eh, pěstování drog a přešla na jiné plodiny, které by mohla dovážet do Evropy, vyvážet do Evropy. To jsou věci, na kterých nám velice záleží, zejména tedy Eh, jaký negativní dopad by to mělo samozřejmě na investiční a podobný, eh, podobnou atmosféru v Kolumbii. A budeme pokračovat eh, takovým způsobem, abychom podporovali obchod. A co se týče těch OCT, já si nejsem jistý, jestli Eh, plně eh, chápu eh, tu otázku, jestli jde tedy o plný přístup na trhy EU pro tyto teri- tato teritoria. My se snažíme citlivé produkty z těchto teritorií jaksi odstěňovat ano, e, já, já jsem si e, všiml, zaznamenal jsem e, vaše obavy a já se na to tedy musím podívat s kolegy, abychom se do toho mohli pustit konkrétně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. For your uh, questions. Děkuji vám za otázky a já se omlouvám předem Eh, jestliže se mi nepodaří plně eh, zodpovědět všechny vaše otázky. Já jsem tady eh, vlastně druhý den na tomto místě. Dříve jsem tedy byla na delegaci v Brazílii, čili teď a vy jste, pokud vím, tady dnes měli nového ambasadora do Brazílie. Takže my teď eh, vlastně eh, zkoumáme všechny, možné, všechny možnosti a také se snažíme eh, být v kontaktu s dalšími zeměmi, zjistit, jaké mají plány a zda se tedy chtějí angažovat s námi, nebo jak vlastně. Na tom mám velice záleží. Co se Nikaragui týče, já tedy asi mm, nemám úplně úplně tedy nejčastější eh, informace, eh, takže mm, my vlastně zvažujeme všechny možné eh, možnosti, eventuální sankce podle toho, jak také dopadnou volby a já, pokud budou nové informace, tak určitě ráda vám je sdělím, ale eh, obecně to tak, jak říkám, vůči Nikaraguje eh, nebylo dosaženo žádného pokroku. A ještě ke Kolumbii. Eh, možná jste zaznamenali, Eh, sdělení eh, mluvčího o posledním vývoji v Kolumbii. Eh, to skutečně velice sledujeme, poněvadž plně podporujeme mírový proces a budeme v tom pokračovat. Rozhodnutí se stáhnout z tohoto procesu to přijalo jenom několik málo členů toho paktu, takže Eh, pro nás tedy ten mírový proces nadále pokračuje a my, my i dále budeme podporovat a tedy uvidíme, eh, čeho můžeme dosáhnout další podporou. Já myslím, že z mé strany je to všechno. Samozřejmě Čína to je velký problém, kterému se věnujeme, ale eh, v podstatě je velice důležité, abychom ta, abychom tu dohodu s Mercosurem eh, definitivně uzavřeli, poněvadž to bude velký eh, strategický krok eh, a budeme tím konkurovat také čínským investicím. Je ovšem třeba, aby evropské firmy se chovaly zodpovědněji, pokud se týče životního prostředí, životní úrovně a tak dále. Eh, prostě chceme, aby bylo zřetelné, že mezi evropskými a čínskými investicemi existuje velký kvalitativní rozdíl. Děkuji a tím uzavíráme tuto eh, stručnou diskusi ohledně Latinské Ameriky. Takže to byl poslední bod k, této, k tomuto bloku. Eh, bohužel nemůžeme diskutovat s velvyslankyní Samozřejmě všichni se chtějí moc slova, to není možné. Příště se zaměříme specificky na některé země, takže děkuji mnohokrát. Nyní bod 15. Parlament vždy požadoval na komisi, aby vysvětlila, jak vypadají eh, pravidla původu, jaké, jaký je jejich vývoj. Někdy Pokud si přejete opustit tento sál, čiňte tak prosím potichu. Takže pravidla původu. Někdy to je taková trochu noční můra, protože dochází ke změnám, není to příliš transparentní. V roku 2017 jsme tady měli slyšení v parlamentu to trošku jaksi prosvítilo tu temnotu. A nyní máme to štěstí vyslechnout si stanovisko komisi ohledně toho, co se děje v oblasti jaksi vývoje těchto pravidel původu v posledních letech. Co se týče implementace a budoucích potenciálních změn v budoucnosti, tato pravidla jsou často jakými si kontraverzními tématy v těchto dohodech, specificky co se týče eh, Mercosuru. Takže nyní dám slovo vedoucí eh, celního a necelního vyjednávání a pravidel původu panu Ignacio Iruari Zaga. Děkuji, pane předsede. Eh, opravdu moje jméno je poněkud komplikované. Děkuji eh, vám za příležitost eh, prezentovat vám pracovní dokument komise, který jsme parlamentu předložili před několika málo měsíci a také jsme reagovali na vaše otázky. Chtěli jsme, aby ten dokument vysvětlil prakticky Eh, zkušenosti za několik posledních let a máme zde ještě takový, hm, takové shrnutí a samozřejmě rád budu odpovídat na vaše otázky. Tady samozřejmě ty prefer- eh, no, preferenční Preference, preferenční tarify mají samozřejmě zásadní roli v jakémkoliv preferenčním uspořádání. Čili tím můžeme opravdu eh, zjistit, jestli produkty, které přicházejí do Evropské unie, skutečně přichází z tohoto konkrétního preferovaného teritoria nebo od někud eh, jinut. Celkově my eh, pro identifikaci původu eh, definujeme určitou definitu tu identitu ekonomické činnosti, eh, což já za chvíli vysvětlím, a poté stanovíme základní pravidla, jak ověřovat tuto hospodářskou činnost v té zemi a eh, jak ověřit, že k této činnosti skutečně dochází. Eh, jak tedy stanovit tu minimální hospodářskou aktivitu v zemi, která usiluje o preferenční uspořádání? My usilujeme o rovnováhu mezi flexibilitou a e, tou komplexností e, stanovení té hodnoty. E, například ve stroji mohou být e, součástky, které jsou různého původu a e, v podstatě, pokud máte jakýkoliv složitý stroj, tak nikdy není stoprocentně vyroben v určitém teritoriu. Čili tady to musíme nějak vyvážit, eh, aby ta preferenční dohoda se skutečně vztahovala jen na tu zemi, pro kterou je určená, ne na zbytek světa. Takže my vlastně eh, stanovíme, jakou hodnotu k tomu eh, výrobku Eh, kdo přidá a jestliže je to 0,0 nic, tak to samozřejmě nemůže spadat do toho preferenčního režimu. Prostě, já nevím, nějaký stroj eh, by stačilo třeba přestříkat a v jiné barvě ho tedy preferenčně dovést do EU, tak, tak to nefunguje. Co se týče tedy eh, té minimální úrovně hospodářské činnosti, tak na to máme platformu z roku 2011. Eh, je to součást eh, obecného systému preferencí a my to se snažíme zapracovat do jednotlivých eh, dohod o volném obchodu. Samozřejmě ty výsledky jsou případ od případu jiné, poněvadž máme různé partnery, ty zastávají různé pozice no a musíme v každém jednotlivém případě najít eh, eh, jakýsi kompromis, se kterým jsou všichni eh, spokojeni, ale má to tedy určitý, určité společné rysy ve všech případech. Pokud se týče té úrovně přidané hodnoty z roku 2011, tak to vlastně odpovídá eh, situaci eh, před rokem 2011, ale jsme flexibilnější. Čili my tady vlastně eh, my vlastně dovolujeme vyšší podíl cizích součástí. Před rokem 2011 to maximum bylo 25 až 40 Eh, cizích eh, materiálů či součástek, tak aby eh, ten stroj stále mohl být považován za, dejme tomu, kolumbijský nebo některé jiné třetí země. Od roku 2011 jsme to zvedli, je to 25 až 50 Dále máme alternativní flexibilní podmínky. Tak třeba u strojírenských výrobků to buď musí být tedy do 50% maximální těch součástí a nebo se prostě změní tarifní klasifikace tohoto produktu. My jsme v roce 2011 měli kumulativní podmínky, to znamená, že buď 25 až 40 maximálně cizích a k tomu změna tarifu. Čili teď máme alternativy, což je flexibilnější. Pokud se týče eh, preferenčních pravidel v eh, rozvojovém kontextu pro ty eh, nejméně rozvinuté země, tam těch cizích materiálů může být až 70 a tak to, to uznává také skupina ehm, nejméně rozvinutých zemí eh, v rámci VTO a toto je tedy bráno za jakýsi vzor. Takže vlastně oni, oni by rádi používali tento, tento příklad také vůči jiným partnerům. Takže tak to vlastně je od roku 2011. Dále vnášíme více flexibility do přeskumu a ověřování původu. Dříve jsme se opírali o vládní certifikáty nebo exportní deklarace a Nyní to může být i deklarace importéra. Takže, takže skutečně eh, je možné, eh, je tady víc, více tady možností, takže eh, celá situace je flexibilnější. Dále jsme změnili způsob ověřování respektive také to, kdo má právo rozhodnout, jestli jsou splněny preferenční podmínky. Eh, dříve to byla vlastně ta exportní, exportní země a pokud jsme se s tím nesouhlasili, mohli jsme jít eh, k účetnímu dvoru. To vlastně vedlo k určitým potížím sice když jsme nesprávně nebo podvodně byly uděleny ty preferenční sazby, pak bylo velice těžké eh, dostat doplatek. Takže v té třetí zemi, když naše eh, celní orgány měly skutečně eh, velké pochybnosti, pak jsme mohli tedy jedině se z obrátit na příslušné místní orgány. a To jsme teď změnili a nyní se tedy obracíme na unijní celní orgány, které eh, mohou tedy eh, vymáhat eh, to ušlé clo. Zhruba před rokem jsme provedli průzkum zejména mezi firmami, jak se na to dívají, a tady bych chtěl zdůraznit eh, dva prvky. A sice eh, účastnilo se více než tisíc firem a většina z nich tedy eh, řekla, že ta preferenční pravidla jsou schopni splnit a jenom asi 13% řeklo, že ne. Také hodně zaznívaly eh, požadavky na více informací. Zhruba 60 eh, zúčastněných si přálo mít tedy lepší informace. A šlo nejenom tedy eh, více informací ve více jazycích, ale aby to bylo celkově srozumitelnější, Eh, méně právního žargonu, který není úplně vyhnutelný. Prostě jde o to, aby eh, jaksi běžný člověk, běžný operátor, běžná firma eh, je, byla schopna tomu porozumět a prakticky to používat. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. Jsou tady ještě nějaké otázky ze strany mých kolegů? Všechno je jasné. Z hlediska pravidel původu uděláme si test. it seems so everybody... Takže vypadá to, že všichni uh, Mají přehled o té situaci, takové, jaká je? Možná? Ještě možná pár témat z mé strany. My jsme měli velkou diskusi ohledně eh, Jordánska a integrace mm, uprchlíků do výrobního procesu. Vypadá to, že Jordánsko má stejné preference z hlediska pravidel původu. Jaká je pozice komise? Eh, hodlá dát více těch eh, preferenčních pravidel těm zemím, které jaksi mají co dočinění s problémy uprchlíků? A za druhé, co se týče té skutečnosti, že čím dál více máme ten řetězec eh, vlastně mezinárodních eh, pravidel původu, víte, že smartfony jsou prodávány po celém světě, vlastně překračují stovky hranic. Takže je tu otázka, zda je skutečně možnost identifikovat přesně, kde eh, byly tyto produkty vyrobeny v tak vysokém, s vysokou procentní pravděpodobností. Pokud jde o Jordánsko a uprchlíky, tak to je velmi důležitá otázka. My teď situaci posuzujeme, uvědomujeme si, eh, jak je to s užíváním preferenčních pravidel a analyzujeme, jak se to může vylepšit. Nemáme k tomu ještě pevné stanovisko, protože probíhá analýza. Pokud jde o ty telefony, tak eh, to je velmi dobrý příklad. Já jsem říkal na začátku, že pravidla původu jsou velmi důležitá, respektive jsou um, potřebná, pokud jde o preferenci. U telefonu máme štěstí, protože díky dohodě o informačních technologiích Obecně na telefon nepoužíváme cla. Takže pokud jde o konkrétně o telefony, tak eh, původ eh, řešíme pouze ze statistických důvodů, protože tam nejsou žádné tarify. Takže u telefonu by to mohlo jít i bez původu. Ale pak je tady samozřejmě také otázka ehm, obecně pro stroje protože ehm, jeden stroj se sestává z desítek a stovek součástek. My jsme největším exportérem součástek eh, na světě a ehm, prostě těch součástek je v jednom stroji mnoho a mnoho. A když tam máte několik eh, úrovní dodavatelů, ehm, eh, vy totiž ještě nakupujete jakési podsystémy od dodavatele a tento zase nakupuje od jiného dodavatele a je to velmi složité. Výrobce finálního produktu má deklarace jednotlivých ehm, dodavatelů, deklarace původu jednotlivých součástek. A na základě toho se může vypočítat, eh, jaký je tedy původ eh, přidané hodnoty hm, daného přístroje. Ale můžeme mít i alternativní pravidla, pokud jde o změnu eh, tarifní položky. Můžeme říct si, nevíme, odkud jsou všechny ty součástky, ale vezmeme tu práci jaksi na konci. Vy jste se nakoupili několik podsystémů, které uh, jsou v rámci celní klasifikace v rámci jednoho oddílu a potom se podíváte, jestli ten samotný sestavený stroj spadá do jiného oddílu. Um, takže potom na základě toho můžete mít třeba evropský původ. My jsme se pokusili to spružnit a dáme, dali jsme tam i alternativní pravidla. Tak, abychom řešili komplexnost eh, u jednotlivých eh, operátorů a díváme se celkově na ten hodnotový řetězec. Kdybychom to měli řádně šetřit, pokud by tam byly nějaké závažné pochybnosti ohledně jednoho podniku, nebo jeden z našich partnerů by řekl, můžete prosím ověřit, že ten a ten podnik v Evropě Ehm, deklaruje správné informace o původu, tak ehm, bychom vlastně udělali něco jako audit v té dané továrně a museli bychom eh, součástku po součástce hledat původ. Uznáváme, že to je stále složitější a Už před mnoha lety byla situace taková, že jste vlastně začínali od nuly ve vaší zemi, ale tak už to teď není. Does it mean for the future? A co to znamená pro budoucnost? Ta alternativní metoda e, nebude v budoucnosti tedy jaksi na stole? Bude se... We have to... No, my v podstatě do budoucna máme tu alternativní metodu. My teď vyjednáváme pravidla, jak jsem říkala v e, úvodu, e, jsou to pravidla, která jsou mnohem flexibilnější než před rokem 2011 a naši operátoři je používají. Exportéři ze třetích zemí je používají ještě víc než naši operátoři. Je to takový paradox. Dnes, když se podíváte na vývoz z Koreji například, tak Korea používá asi 90%, nemám přesně ta čísla v hlavě, ale 90% vývozu Koreji e, do EU je preferenčního původu. Takže eh, korejský původ, tam se to využívá. Opačným směrem je to méně, 75-80 vývozu z EU do Koreji. Takže eh, my to neumíme využít tak dobře jako naši mm, partneři. A to také vysvětluje, proč jsme minulý rok spustili průzkum v této věci, abychom to lépe pochopili a také se snažíme zlepšit, eh, zlepšovat naši komunikaci tak abychom ehm, měli ještě lépe nastavená standardní pravidla. Když partneři eh, využívají nějakých 90, eh, z 90% naše pravidla, tak eh, by to mělo být v pořádku a platí to i pro LDC. Ehm, preference u LDC máme dost obecné, je to asi 70% u různých materiálů a u LDC eh, je to, myslím, nejvyšší u Norska a Kanady. A zdá se, že to funguje dobře. Ta pravidla umožňují operátorům eh, je využívat. A spíš je tady mm, možnost pro zlepšení komunikace. Je to velmi složité, platí to i pro tu technickou stránku pravdu. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci, vysvětlení a kolegy otestujeme, ať si jsou toho vědomi. Děkuji mnohokrát. Takže bod 16. Je to zpráva o implementaci makrofinanční eh, pomoci. Kolegové, my jsme my budeme diskutovat, a diskutovali jsme i v minulosti, o MFA ohledně různých zemí, Tunisko, Jordán, Moldavsko. A zvláště eh, se to týká Ukrajiny. V roku 2018 jsme přijali čtvrtý nástroj a samozřejmě Zásadním prvkem v té diskuzi bylo naplnění těch podmínek pro tu třetí tranži MFA. Takže teď si vyslechneme něco ohledně rozvoje, implementace MFA, speciálně z hlediska Ukrajiny. A já zde mám zástupce DG ECFIN, pana Santiago Loranka Garcia, který bude mít sedm minut na své vystoupení. Prosím. Děkuji, pane Lange. Přeji všem dobré odpoledne. Je to první příležitost pro mě eh, hovořit v tomto výboru v tomto novém legislativním období. Chci říci, že eh, se těšíme na spolupráci s členy výborem, výboru INTA ehm, během celého eh, mandátu parlamentu. Dnes tady mohu představit zprávu MFA a Eh, pro nás je velmi užitečné tuto příležitost využít. Mám ještě jedno drobné připomenutí, protože eh, je tady spousta nových členů, co přesně je makrofinanční pomoc a potom přednesu, jaký je stav eh, probíhajících operací a nakonec chci říct si něco ohledně budoucnosti MFA. Takže jaká je povaha tohoto nástroje? Není to běžný nástroj. Je to nástroj výjimečný, který se používá pro poskytování podpory partnerským zemím, které eh, čelí eh, externím eh, propastem ve financování v důsledku krize. A je to Tedy mimořádný nástroj může se eh, uplatňovat pouze případ od případu ve chvíli, kdy dochází k nějaké krizi. Takže eh, to není programovatelný nástroj na rozdíl od jiných programů komise. Cílem tedy je obnovit udržitelné vnější financování a zároveň podpořit eh, strukturální reformy a hospodářskou adiostaci Většinou je to ve formě půjčky, takové je mm, pravidlo, ale v specifických případech to může být i grant, pokud jsou to nízkopříjmové země a nebo jsou mm, mimořádně zadlužené. A e, je to e, nástroj s podmínkami. E, příjemce musí respektovat lidská práva, účinné demokratické mechanismy a Opravdu eh, ty peníze se vyplácí v tranších eh, na základě určitých podmínek. Jsou tam strukturální reformy, které musí země eh, podniknout a také se tam vždy podepisuje memorandum o porozumění. Tento program je také navázán, doplňuje program adjustace a reform které ta daná země má s MMF. Takže eh, jsou tady velmi specifické prvky, díky kterým se tento nástroj eh, liší od běžné eh, podpoře a spolupráce, od běžné podpory a spolupráce. Chci tedy zmínit hlavní přínosy a akce v roce 2018 a také zmíním začátek roku 2019. Jak už jste říkal, pane Lange, v roce 2018 eh, byla přijata dvě rozhodnutí, kterými se přidělilo 45 milionů Jordánsku a potom Ukrajině 1000 eh, milionů eur, miliarda eur. A komise eh, už vyplatila první tranši. Pokud jde o Ukrajinu, tak eh, ta úspěšně splnila všechny politické podmínky pro první vyplacení a komise eh, to proplatila 18. Eh, prosince. Komise parlamentu poslala informační notu, ve které najdete veškeré podrobnosti a zdůvodnění ehm, splnění všech podmínek. A Potom došlo tady k parlamentní a prezidentským volbám na Ukrajině a e, to trošičku pozastavilo e, splňování určitých podmínek ze strany Ukrajiny. Teď ale už e, ukrajinský parlament funguje, Ukrajina má novou vládu a myslíme si, že se tady pokročilo ve splňování podmínek. Na konci tohoto roku proběhne přeskum situace. Pokud jde o Gruzii, pardon, o Jordánsko, tak uh, uh, už jsme vyplatili 20, respektive 30 milionů a uh, ještě je k dispozici 25. První tranče nebyla navázaná konkrétní podmínky, ta druhá už bude. A díváme se na politické programy, ale ještě to není dokončeno. Úzce spolupracujeme s touto zemí, myslíme si, že do konce roku bychom měli mít úspěšné dokončení daných programů. Kromě těchto dvou zemí eh, máme ještě třetí program, týká se to Moldavska. To milionů eur je to eh, je to mm, vypláčeno e, v, ve formě grantu i půjčky do roku 2020. V roce 2018 jsme vyplatili první tranči 30 milionů eur, respektive e, toto vyplacení bylo pozastaveno, protože e, nebyly splněny politické podmínky. Ehm, došlo k znepokojivému vývoji Eh, například narušené eh, volby starosty v Kišiněve, Kišiněvu a eh, navíc tam byly dost závažné demokratické nedostatky. V roce 2019 v červnu začala vládnout nová vláda, změnila se dynamika i MMF, který s touto zemí má také program a předtím pozastavil Eh, kontakty eh, uzavřel eh, dohodu Staff Level Agreement a to jsou tedy pozitivní kroky, pozitivní vývoj a očekáváme, že budeme schopni vyplatit první tranči a možná i tu druhou do konce roku 2019. My jsme v kontaktu s moldavskými orgány, s tou novou vládou a zjišťujeme, jaká je situace, eh, zjišťujeme, kde jsou případné nedostatky v plnění podmínek a um, chceme mít jistotu, tedy, že to proplacení uh, bude v pořádku. A potom ještě uh, jižní sousedství. Jordás, Jordánsko, uh, tam jsme uh, už úspěšně dokončili MFA uh, 200 milionů eur. Ehm, poslední proplacení bylo v červnu 2019 a ještě v Tunisku probíhá ehm, proces 500 eh, milionů eur. Ještě nás čeká třetí tranče, ta poslední 150 milionů. A úzce spolupracujeme s místními orgány, tak eh, abychom se ujistili, že byly splněny veškeré podmínky. A ještě pár slov eh, k budoucím operacím MFA. Eh, co se tady plánuje? Plánujeme jednu operaci, týká se to Jordánska, které eh, požádalo komisi, aby poskytla ještě další MFA 500 milionů eur. Je to součástí takové globální operace mezinárodní podpory, která eh, byla spuštěna na konferenci v Londýně na začátku tohoto roku a jsou mm, si to také se závazky ze strany EU. V tom smyslu, že eh, když se úspěšně předchozí MFA dokončilo, tak můžeme postoupit dále. Teď tedy očekáváme, že komise eh, předloží návrh v následujících týdnech a těšíme se na diskuzi s vámi a představíme vám ho co nejdříve. A jak to bude vypadat s pozicí MFA eh, v kontextu budoucího víceletého finančního rámce? Víte, že komise v květnu minulého roku přišla s návrhem pro budoucí VFR a v rámci tohoto návrhu je také vytvoření nového nástroje NDICI, nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci. Ten by měl skloubit několik stávajících nástrojů, tak aby se to všechno zjednodušilo. Komise se ale domnívá, že MFA má um, odlišný charakter a mělo by to tedy zůstat jako uh, oddělený nástroj i do budoucna. Samozřejmě tady ale bude eh, úzká koordinace s tím nástrojem Endichi a mm, pořád eh, se tento nástroj ale bude aktivovat ad hoc skrz běžný legislativní postup a rozhodnutí, která bude přijímat Rada a parlament. A tím se dostávám tady na konec tohoto přehledu. Jak jsem říkal, MFA je nástroj pro naléhavé situace a Efektivní rozhodování také závisí na eh, úzké spolupráce spoluzákonodárců a komise, především eh, také výboru INTA. Jak jsem řekl, těším se tedy na budoucí spolupráci a také na diskuze, které doufám budou vždy včasné, aby se všechny ty návrhy co nejdříve přijaly. Děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci, zvláště za tu první část, to znamená vysvětlení MFA, to bylo opravdu na špici, e-mail nejdřív. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za tuto prezentaci a za veškerou práci. Já jsem byla zpravodajkou za socialisty v předchozím období, pokud jde o MFA u sousedních zemí. Byla tam i Gruzie a já eh, velmi hájím tento nástroj, myslím si, že je velmi užitečný a může pomoci těmto zemím eh, přiblížit se standardům EU a rozvíjet se. Je pravda, že pokud jde o Gruzii, tak eh, tam byly provedeny důležité ekonomické i politické reformy, ehm, demokratické reformy a e, také e, se prohloubil dialog se s občanskou společností, ale samozřejmě mají před sebou ještě velký kus práce, aby dosáhli všech cílů, které jsme my stanovili, jak se společně. Chtěla jsem se zeptat na tři konkrétní věci. Vy jste říkal, že ještě nebyly splněny všechny podmínky pro e, vyplacení té poslední tranče, a mě by zajímalo, co konkrétně eh, Gruzii ještě zbývá, co má ještě splnit, ehm, co je stanoveno v memorandu. Druhá věc. Jedno z důležitých témat je eh, zajištění udržitelného rozvoje, ale zatím tam není dostatečně proškolen technický personál. Takže jaké mají kapacity eh, pro toto proškolení? A potom je tady další problém, přístup k pozemkům nebo k půdě, tak aby eh, se mohlo rozvíjet obyvatelstvo, aby se snižovaly regionální rozdíly, které v této zemi panují. Nevím tedy, jaká je aktuální situace, zajímalo by mě to. A poslední věc, mechanismy pro eh, podporu financování malých a středních podniků. Eh, jak mohou tyto malé a střední firmy využívat toto financování? Mučot. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl dvě otázky, protože to vystoupení bylo dosti přesné. Nicméně bylo zmíněno, že eh, co se týče MFA v Ukrajině, tak všechny ty podmínky byly tedy splněny a tudíž peníze mohly být vyplaceny. A je tady otázka eh, ohledně nové vlády která teda je ustavená, zdá skutečně se bude snažit mít politickou vůli implementovat reformy a to tak, aby byly vnímány jako uspokojivé. To znamená, peníze byly vlastně vyplaceny před tou konečnou fází, tedy reform právního systému a nastolení transparence. Takže to teprve začalo. A otázka je, zda tyto peníze, které byly vyplaceny Ukrajině, zda skutečně přispějí k tomu, aby došlo jaksi k zlepšení situace z hlediska soudnictví, ekonomiky a tak dále. Protože v současnosti Tady máme rozdíly mezi zeměmi z hlediska sociálních standardů. To znamená, jak si můžeme být jistí, že tyto peníze, které byly podmíněny, skutečně dospějí nebo budou využity tam, kde e, jsou zapotřebí. A druhá otázka se týká Moldavska. My víme, že tam je nový, nová vláda a premiér byl v parlamentu v červenci a premiérka žádala o vlastně eh, jaksi eh, vyplacení peněz. Myslím si, že to bylo v, do, v dolarech eh, ohledně některých bankovních transakcí. To znamená, my jsme zastavili vyplácení těchto peněz a tady je otázka, jak eh, bude možné, aby skutečně nová vláda v Moldavsku byla schopna implementovat ty právní reformy, které byly mezi eh, těmi podmínkami, které byly stanoveny pro MFA. To je otázka tedy podmínění a implementace v souvislosti s reformami v těchto zemí. Já myslím, že toto by mělo být eh, zváženo nejenom z hlediska našeho výboru, ale z hlediska celého parlamentu. Děkuji a já bych se chtěl eh, také zeptat na Tunisko v této souvislosti. Prosím, máte slovo. Yeah, I have with me also my deputy. Děkuji. John Chris, eh, můj zástupce, zareaguje, protože ten se zabývá specificky Gruzií a Ukrajinou. Já bych zareagoval na ty dvě poslední otázky, Moldavsko a Tunisko. Moldavsko to je velmi specifická situace. A to nám všem eh, působí eh, určité obavy, platí to pro komisi, pro Evropský parlament. My jsme jako instituce, komise velmi podporovali, eh, podporujeme novou vládu a to, že se eh, snaží, protože víme, eh, že opravdu chce tato vláda podniknout reformy, které jsou ukotveny například v memorandu o porozumění. Takže my je chceme maximálně podpořit Musím říci, že eh, ten soubor těchto reform eh, je nastaven velmi přísně. Jedná se o reformy, ke kterým se zavázala vláda. A tyto podmínky se také týkají um, úspěšné implementace strategie uh, vymáhání uh, prostředků z bankovních podvodů. A mm, byly už podniknuty kroky, ale je pravda, že je musíme podpořit. Ehm, dostali podporu od MMF a také komise. A předpokládám, že to bude takto ehm, pokračovat i do budoucna. Pokud jde o implementaci reform, tak ehm, tato vláda už eh, dosáhla velkého pokroku a myslím si, že jsme teď velmi blízko toho, abychom mohli eh, proplatit první splátku na první tranči. Pokud jde o druhou a třetí tranči, tak tam jsou specifické podmínky, například reforma justičního systému. Teď se to tam diskutuje a už eh, byly na stůl předloženy návrhy reformy. V zásadě se ale myslíme, že se jedná o ambiciozní reformy, ale zároveň vidíme určitý pokrok a myslím si, že eh, budeme schopni eh, tu druhou tranči vyplatit. Pokud jde o Tunisko, tak tam to není jednoduché. Nebylo to pro něj jednoduché zavést tyto reformy. Je tam určitá politická situace a e, je těžké přijmout tato obtížná opatření. A některá opatření, především ta, která souvisí s MMF, e, nebyla jednoduchá. Situace se bohužel ale nelepší. A nedostatek reform je jeden z důvodů, proč um, nedochází k proplácení. Pokud jde o program reform, na, který, na kterém jsme se dohodli, tak eh, dochází k určitému pokroku a myslím si, že se brzy dostaneme do situace, kde budeme eh, schopni proplatit v následujících dvou měsících ehm, tu třetí poslední tranči. A co se týče budoucnosti, tak Tunisko je asi jednou ze zemí, které, pokud úspěšně dokončíme stávající operaci, tak eh, které budou asi znovu klepat na naše dveře a žádat o další. Um, jsou tady dost velké finanční potřeby a tato země bude potřebovat mezinárodní podporu především ze strany EU v následujících letech. Takže my to budeme úzce sledovat a um, budeme se snažit vyjít vstříc potřebám tunických orgánů. So, um, on, uh, on Georgia, first of all. Tak nejdříve ke Gruzii. Spolupracujeme úzce s gruzinskými orgány, tak abychom zajistili splnění zbývajících podmínek. Zde, tedy v Gruzii, se postupně pracuje na všech podmínkách a berou je do značné míry za své. Některé ovšem nejsou splněny, splněny, například jsou to tyto dvě. To je, eh, to je de facto něco na způsob eh, povinného ručení u vozidel. Je tam několik aspektů a de facto jde o harmonizaci s evropskými standardy, ale také jde o e, rozvoj e, domácího pojišťovacího trhu. Tento zákon dosud neprošel parlamentem a de facto politicky je to poněkud obtížné. Takže to dosud není splněno a dále parlament e, musí předložit parlamentu návrh zákona o podnicích, kde tedy budou regulovány formy a typy podniků. A opět eh, musí to odpovídat eh, asociační, asociační dohodě s EU, to znamená, musí tam být SRO a, a AS a tak dále. A opět eh, je to třeba vyjasnit, podle současných pravidel to moc jasné není. Eh, vláda eh, provádí konsultace o těchto zákonech a opravdu měli by to předložit velice brzy. Gruzinský parlament eh, zasedá od poloviny září, takže se něco nového dozvíme brzy. A co se týče dalších podmínek, například strategie pro pracovní trh. Tady proběhly konzultace, které nějakou dobu zabraly, ale také eh, je dobré to vlastně konzultovat eh, se všemi zainteresovanými a vláda už to schválila. Pokud jsem tomu správně rozuměl, ptali jste se na eh, školství a pozemkovou reformu. I tady máme eh, memorandum o porozumění. De facto je tady rámcový zákon o školství. Eh, ten už byl schválen a tím pádem eh, školství má svůj rámcový zákon hotový. No Taky se s tím bude ruku v ruce provázet eh, různá pomoc, typu makrofinanční pomoci a tak dále. Tak, aby Evropská unie mohla pravidelně přispívat. No a eh, co se týče pozemků, eh, v Gruzii tedy dosud neexistoval klasický rejstřík pozemkový a Nyní je zaveden systém eh, zjednodušeného registrování pozemků, docela dobře to postupuje. Už eh, je jich eh, registrováno přes 670 tisíc a gruzinské orgány v současné době pracují na strategii zjednodušování této registrace a bude následovat druhý krok a to bude tedy systematická registrace dalších pozemků. Takže eh, toto zřejmě ještě nějakou dobu potrvá a my vlastně jsme žádali, aby eh, byla aby existovala strategie a systematický plán pro tuto registraci. Ukrajina pro vyjasnění musím říci, že Podmínky pro první splátku byly eh, splněny v listopadu 2018, takže eh, skutečně eh, toto bylo vyplaceno a mm, druhá tranše zatím vyplacená nebyla, neboť nejsou zcela splněny všechny podmínky. My samozřejmě vítáme tu novou energii, s níž se reformy opět rozjeli v Ukrajině, na Ukrajině se týká například také spravedlnosti. Důležitý je eh, sociální aspekt, ten je velice důležitý pro víceleté plánování. Obecně platí, že eh, v ekonomické krizi, pokud země nedostane pomoc zvnějška, tak to bude znamenat eh, více prudších a sociálně, sociálně bolestivých pádů, eh, které právě ta zahraniční pomoc může zmírnit. Čili proto mm, máme eh, také eh, specifická opatření, jako je například pomoc při pomoc domácnostem zvládat ceny energií, No a eh, jednou z podmínek a již splněnou podmínkou pro druhou tranši je lepší zacílení právě tohoto druhu pomoci. No a eh, dále bych ještě měl navázat na Santia Santiagovy eh, poznámky. MFA je makrofinanční pomoc, microfinancial assistance Eh, je tedy eh, je, je tedy mm, málo formule, formu, formalizovaná, takže my eh, nemůžeme říct, tyto peníze chceme, aby šly tam a tam. Čili de facto je to na prostě proudí to do prostoru tam, kde je potřeba eh, zvýšených sociálních a jiných společenských eh, výdajů. Perfektní, děkuji. Tady ještě pan Kaněs má krátkou otázku. Děkuji. Eh, pan Eh, budoucí eh, vysoký komisař Josep Borrell se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že je potřeba navýšit podporu EU Maroku, tak aby se bojovalo proti eh, nezákonnému převaděčství a také obchodu s nelegálními substancemi v těch našich dvou enklávách na severu Afriky. A vy říkáte, že to je tedy finanční podpora ad hoc. Eh, mohlo by se to eh, poskytnout také Maroku, tak aby se zlepšil rozvoj sever země, díky čemuž by se zavedly lepší kontroly eh, toku nelegální migrace a pašování nelegálních substancí? Yes, please. I, th- I, th- I think the answer by... Já myslím, že mohu odpovědět ne. A to z dvou důvodů. Jednak eh, je tam poměrně eh, slušná, eh, slušně funguje ekonomika v této oblasti ve srovnání s jinými zeměmi, čili tam skutečně ona nespadá do sektoru těch zemí, které mm, mají slabiny právě v této oblasti. A ta situace vede také proto k tomu, že Maroko nemá e, žádný finanční program finančního přizpůsobení v rámci makrofinanční pomoci. Takže není to tak. E, Maroko v současné době v podstatě nebude e, splňovat podmínky pro poskytnutí makrofinanční pomoci. Dobře, děkuji. Tím jsme uzavřeli bod číslo 16 na naší agendě. 17 je různé, to mám nejradši, ale nic nemáme. 18 to je příští zasedání a to je 23. a 24. září, to je za chvíli. A tím končí naše veřejné zasedání výboru INTA. Za pět minut budeme pokračovat zasedáním koordinátoru výboru INTA. Vyhlašuji pětiminutovou přestávku.